Kresle Vyveliny o změně usnesení o finančním nařízení pro rozpočet Evropského společenství pro ESVČ Máme zprávu pana Rabkaje. To se týká změny služebního řádu úředníků Evropských společenství. A máme také zprávu pana Gualtieriho a pana Suriana o návrhu opravného rozpočtu oddíl 2 Evropská rada a rada oddíl 3 a komise a oddíl 10, což je právě Evropská služba pro vnější činnost. Vysoká představitelko, místo předsed, zástupkyně komise, pan Ševko, komise komisař Levandovský, vzácní zástupci rady, přicházejí, protože uvízli v zácpě, ale dorazí za několik minut. Měli bychom teď uzavřít poslední krok fascinujícího legislativního a meziinstitučního dobrodružství. A to kvadrilog, jmenovitě ustavení efektivní a na budoucnost orientované Evropské služby pro vnější činnost. Máme tady také změnu služebního řádu, finančního nařízení a opravného rozpočtu. A dnes budeme o tom hovořit, zítra budeme hlasovat, každopádně je to plot intenzivního vyjednávání mezi evropskými institucemi. Sjednocení ve společném cíli a to, jak zorganizovat hlas Evropské unie tak, aby byl slyšet i v širším světovém měřítku. Jakožto parlament jsme se zhostili svých zodpovědností velmi vážně a bylo naším přesvědčením, že pokud jde o vnější činnost i další oblasti, musí převládnout komunitární zřetele. A proto dnes vedeme závěrečnou rozpravu a s očekáváním očekáváme na nastartování ESVČ 1. prosince 2010, což by bylo rok po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A začneme našimi zpravodaji. A jako první paní Gresle, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Eštnová, pane Ševčoviči, pane komisaři Levandovsky, pane předsedo rady, milé kolegyně, milí kolegové. Nemohla jsem se dočkat toho, až tato služba zahájí svou činnost a přeji této službě mezinárodní úspěch.